Dobré ráno vám všem. Já bych vám rád v první řadě popřál šťastný a úspěšný nový rok a vzhledem k tomu, že máme spoždění, vrhneme se hned na pořad jednání. Jednička přijetí pořadu jednání, doufám, že je to v pořádku, můžeme jej přijmout. Za druhé schválení zápisu ze schůzí z 2., 5. a 9. prosince. Myslím si, že i s tímto je všechno v pořádku. A pak máme ještě jeden dodatečný bod pořadu jednání a tím je konzultace výboru o pravidlech a postupech. Takže podle pravidla 70 je třeba uplatňovat postup konzultací s radou a e, dozvíme se tedy o výsledcích ke konci litevského e, předsednictví. Máme tu tedy ten režim pro záruky a také směrnice o dohledu nad trhem. Kompromis dosažený za litevského předsednictví toho bylo dosaženo na trialogu 11. prosince loňského roku a technické práce by měly být zakončeny, který byly zakončeny 18. prosince. Text byl schválen Ehm, na Koreperu 20. prosince a tam se tedy potvrdilo, to bylo potvrzeno ještě odpoledne téhož dne. Podle nového pravidla 70 tedy je třeba toto odhlasovat, takže bych se chtěl zeptat, kdo z vás je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a tedy tento text je schválen a následně bude předložen k právnické a lingvistické uh, revizi A co se týče postupu ohledně té zároční směrnice, tam bylo dosaženo dohody v rámci trialogu 17. prosince. Technické práce byly dokončeny 19. prosince, podobně jako s tou směrnicí o řešení sporu věci bankovnictví, také toto bylo podrobeno rozhodnutí Korpero 20. prosince. Parlament, když dokončil první čtení v této věci, takže by to mělo být přijato v druhém čtení a následně tedy to bude podrobeno schválení ve výboru a, a z Koreperu nevzešela žádná nota na radu. Mělo by tedy dojít k uzavření první čtení a v tom případě by se uplatnil stejný text, který vzejde ze druhého čtení v parlamentu. Zase musíme i o tomto rozhodovat hlasováním zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Takže uh, zašleme radě oznámení, tak jak jsem postupu, jak jsem poukázal. To znamená, pokud dojde k schválení v druhém čtení, tato směrnice eh, může být eh, schválena v plénu v Dubnu. Tak směrnice by měla být tedy připravena ještě v rámci eh, daných postupů na druhé čtení, na druhou plenárku v únoru. Tento single mechanism resolution by měl být tedy připraven. Mají eh, zpravodajové ještě k těmto zprávám něco? Chcete k tomu něco dodat? A co se týče konzultací o trestních postizi, postizích, co se týče manipulací na trhu, tady musíme také podle pravidla 70 konzultovat výbor. A bylo dosaženo dohody ohledně všech bodů. Na závěr eh, proběhl také i trialog v prosinci. Bylo to také 17. prosince. Závěrečný kompromisní text byl rozeslán 19. Všem, 19. všem stínovým zpravodajům a koordinátorům a 20. prosince se o něm jednalo na Koreperu. Máte k tomu něco? Ano, já bych chtěla něco velice stručně říci. Samozřejmě bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům, kteří vykonali výtečnou práci. Drželi jsme se pospolu, abychom dosáhli tedy nejlepšího výsledku od rady, takže proběhla rozsáhlá technická práce, abychom zajistili maximální soulad před hlasováním. Ještě bych chtěla předeslat jednu věc. Blíží se evropské volby, ehm, takže co se nám jakožto výboru podařilo a také jakožto parlamentu je důležité tedy, abychom měli celo evropské stejně uplatňované sankce pro případy zneužívání trhu, nějaké minimální eh, Prahy, minimální lhuty pro i uvěznění a podobně. Takže nám se podařilo dosáhnout tedy eh, dohody ohledně těchto minimálních eh, lhut. To bude tedy ten to čtyřleté období pro takzvané insider dealing, a pak eh, dvouleté období pro menší posti a je tedy důležité si uvědomit, i k čemu dochází za finanční krize. Eh, je třeba postihovat i fyzické osoby, no nejen eh, právnické osoby v případě tedy porušování tržních vztahů. A dále tu máme tedy ten se vůbec poprvé objevuje takový koncept, eh, z, když tedy dochází k něčemu z nedbalosti, to se objevuje vůbec poprvé, dojde tedy i k zveřejnění eh, těchto sankcí. A myslím si, že toto je všechno dobrá zpráva vzhledem k blížícím se volbám. Je to všechno ostatně i eh, ve veřejném zájmu a doufávání v plénu dopadne dobře. A děkuji všem kolegům za podporu. Děkuji, Volin, takže pokud nikdo není proti, tak tedy můžeme říci, že jsme se dohodli na kompromisním textu a tento text bude následně předložen na schválení v plénu, bude to v únoru na prvním zasedání, prosím. Já bych se zeptal ještě na jednu věc trestně právní sankce jsou sice hezké, ale někdy nefungují. Jak to souvisí se správně právními sankcemi? Jak to vypadá? Je tady v téhle oblasti nějaká možnost? O tom jsme diskutovali už v červenci, to je v druhé části směrnice. O tom se těžce vyjednávalo a vyjednávali jsme o tom spolu s výborem Libe. Kolegové tam spolupracovali a opravdu tam došlo k sankcím za zneužívání trhu. Myslím, že někteří kolegové o tom vědí. Jsou tam aspekty, které jsou vyjasněné, víme, jaké jsou ta klíčová pravidla, jaká jsou, jaké jsou trestní sankce za zneužívání trhu nebo správní sankce. Proto celý balíček. Thank you, Arlene. Clear, Jean-Paul? Děkuji, Jean-Paul. Tady máme sdělení pro komisi, to je dokument přijatý 20.12. Akt delegované pravomoci. Tento akt přišel s prostřednictvím sekretariátu 6. lednu. Tento akt se stará o zavedení standardů, jak je to specifikováno. Jde tady o posuzování rizik v souladu s článkem 110. Parlament má měsíc na posouzení, tedy do 20. ledna, aby přijal akt delegované pravomoci. A tím pádem je vlastně nemožné, aby parlament efektivně to posoudil. Je to zkrátka lhůta, přišlo to těsně před vánoční pauzou. Tedy žádáme, aby byla prodloužena lhůta o měsíc, tak jak to předpokládá článek 463 patřičného nařízení. A co se týká trialogu, byl trialog 18. prosince, to se týkalo derivátů a dalších infrastruktury trhu. Šlo tam o rozsah sankcí. Dále došlo k jednání, přiblížili jsme se téměř k dohodě, ale samozřejmě jsou tam stále ještě otevřené body, které se musí dále diskutovat. Další trialog je plánován na 14. ledna. Co se týká dalších témat, úložek, securities a dalších prvků, tak v podstatě se o tom diskutovalo 18. prosince a posléze následovala diskuze včetně podmínek pro bankovní služby a pokuty za nedovolené jednání. Technická práce bude probíhat teď, teď bude dosaženo snad schody, bude diskutovat trialog a bude se to diskutovat dále ve výborech normálním způsobem. Co se týká toho Eh, Single Resolution Mechanism. Pondělí 13. ledna se o tom bude jednat. Tedy teď se dostáváme k bodům 4, 5, 6 agendy. To se jedná o udělení absolutoria za rok 2012 Evropskému orgánu pro bankovnictví, Evropskému orgánu pro cené papíry a trhy a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní po eh, penzijní fondy. Navrhovatelem je kolega Presedo. Antolí, nemáš slovo. Děkuji, pane předsedo. Provedu jen stručnou prezentaci těchto stanovisek pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, co se týče tedy ohodnocení eh, dohledových orgánů, jak pro bankovnictví, pro cené papíry a trhy. A co se týče tedy jejich eh, rozpočtu a jeho plnění za rok 2012. Jedná se o druhou zprávu takového druhu. Tu první zpracoval kolega Bernard Langen a myslím, že jsem následoval tento jeho vzor. Jedná se tedy o druhé um, účetní období těchto orgánů, to znamená, už je to kompletnější uh, práce než to předchozí i když pořád musíme eh, poznamenat, že se teprve zabíhávají ve svém fungování. Jsou to orgány, které jsou velice důležité, co se týče jejich úkolu, je toho, jaké jim připadly eh, zodpovědnosti a jakých se ještě chopí. Eh, bral jsem v potaz také zprávu účetního dvora. Účetní dvůr zpracoval tři zprávy, každou nasměřovanou na tu příslušnou instituci a hodnotil tam tedy kvalitu a plnění tedy e, v rámci té účetní závěrky a to tedy té finanční situace k 31. prosinci a u všech došel k závěrům, že vše je legální a správní v té věcné oblasti. To znamená, to je takové důležité východisko. Pak je tu celá řada aspektů, na které poukázal i účetní dvůr u každé té příslušné instituce. To je obsažené tedy i v té zprávě. Mm, už vlastně došlo k, i k určitým reakcím ze strany příslušných orgánů. Byly tu určité tedy aspekty, na které účetní dvůr poukázal, zhodnotil je eh, a zhodnotil také i tu reakci, jak ty orgány toto hodlali napravit. To znamená, je to taková bilance toho, co k danému datu bylo provedeno a je třeba ale i v té práci nadále pokračovat. Něco už tedy bylo splněno, někde je třeba dále vynakládat ještě úsilí. To znamená, že tedy například ten Evropský orgán pro bankovnictví, abych uvedl příklad, v roce 2012 měl rozpočet 20 milionů eur, z Evropského společenství to bylo 8 milionů a členské státy přispěly 12 miliony a samozřejmě takovou zredukovanou částkou přispěly členské státy jakožto pozorovatele. Takže je důležité vědět tedy, jak se pak zase kontrolují rozpočty na národní úrovni. To můžeme zpracovat prostřednictvím pozměvacích návrhů. Můžeme to tedy více specifikovat. Eh, Účetní dvůr stanovil, že stále ještě je třeba zlepšit tu úroveň transparentnosti v procesu nabírání pracovníků, lépe kontrolovat tu bezpečnostní oblast systému, informačních systémů a také tady činí určitou výzvu pro to, aby orgány Spojeného království poskytli eh, tomuto orgánu EBA stejnou podporu jako ostatním pracovníkům, aby měli takové podmínky, jaké vyplývají ze služebního řádu na jiných místech, takže to je asi tak důležité poznamenat tady. Co se týče toho orgánu pro cené papíry, ten má rozpočet 15 milionů eur, z toho přispění ze společenství je 6 milionů, i když došlo k navýšení o 50% mezi rokem 2011 a 2012 a k čemu došlo e, v případě tohoto orgánu, tak tady ještě zapotřebí e, určitých nápravných opatření ohledně e, těch aktiv, také zlepšit zase ten náborový systém a také oblast transparentnosti. To jsou tedy věci, na které poukázal účetní dvůr a i já si myslím, že je třeba toto ještě zlepšit. A co se týče tedy tohoto orgánu pro cené papíry a trhy, um, tak tady těch 6 milionů z 20 bylo tedy přispěním členských států. Tady také je třeba ještě učinit určitá nápravná opatření. Jsou tu zase ještě zapotřeby zlepšit určité účetní systémy, vyšší míra kontroly, rozvíjet um, projekty v té informační oblasti a zlepšit náborové postupy. Tady bych, eh, to, to jsou tady ty základní věci, které bych chtěl zdůraznit. Pak jsou tu ještě dvě otázky. Bude ten rozpočtový vývoj vzhledem k tomu, že jsou to orgány, které teprve začínají svoji práci, v podstatě ještě nejsou vyzrále a chtěl bych poukázat eh, určitou míru znepokojení, protože uh, Rozpočet na rok 2014 by měl vyznačit tedy ten maximální práh, nicméně komise v těch svých předpovědích, dejme tomu na rok 2015, velice nepravděpodobně toto navýší. A, takže je to samozřejmě ještě velký kus práce, je třeba celou řadu věcí změnit. A pak ještě otázka toho, jaký, jak se bude vynakládat s rozpočtem těchto orgánů. Uh, my jsme zde v parlamentu vždy podpořili maximální nezávislost, autonomii rozpočtové oblasti těchto orgánů. Měla by být speciálně rozpočtová položka pro ně a je to důležité zejména teď, když bude uplatněn ten jednotný eh, mechanismus dohledu, je důležité jasně stanovit tedy status to může způsobit eh, k podstatnému rozdílu v tom vynakládání i s těmito orgány, takže je třeba se nad tímto vším ještě zamyslet, takže v tomto stanovisku předkládám právě i určité návrhy, jak se s tímto vypořádat a doufám tedy, že toto stanovisko v té své konečné formě bude odpovídat i vašim očekávání. Předseda děkuji a nyní za EPP stínový zpravodaj paní Galpes. E, engedjék meg, hogy először is megköszönjem <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda v první řadě poděkovala panu Sanchezu Presedovi za jeho prezentaci, tak detailní prezentaci těchto zpráv. Jedná se v podstatě o velice technickou záležitost, nicméně ne tedy tolik technickou záležitost, jako spíše jsou to velice důležité orgány, tedy je třeba toto brát vážně. Tyto agentury byly vytvořeny v roce 2011, nicméně byly jim pověřeny významné úkoly, pravomoci, které v podstatě jsou uh, také středobodem zájmu tohoto našeho výboru. Uh, já jsem si přečetla zprávu účetního dvora i ty, účet, i ty, ta nápravná opatření, které účetní dvůr vyžádal, například tedy, co se týče té transparentnosti postupu přijímání zaměstnanců, um, nebo určité snižování nákladů v určitých oblastech a podobně. Tyto dohledové orgány velice rychle zareagovali na zprávu účetního dvora a tedy už mají připravená konkrétní nápravná opatření. Je třeba také zmínit rozpočtové aspekty to rozpočtové plánování zřejmě nebylo úplně nejlepší, nicméně pokud se jedná o tak nové agentury, je to pochopitelné a je třeba tedy ještě naléhat, aby to plánování v rozpočtové oblasti se zlepšilo. Souhlasím eh, s kolegou a s jeho návrhem, že to nemusí jít třeba cestou konkrétní oddělené rozpočtové položky, ale eh, takové, řek, takové řekněme pod oddílu, že toto, tímto by se ta rozpočtová oblast mohla zlepšit. A pak eh, konkrétně k Evropskému orgánu pro bankovnictví. Tady souhlasím s zprávou účetního dvora, že se tu jedná o takovou riskantní oblast, pokud tedy přistupuje k subkontrataci v oblasti IT, protože náklady by byly, eh, řekněme, nadměrné. Pak ten postup najímání zaměstnanců, to je zase oblast, kterou by měla EBA ještě zlepšit. A co se týče zase těch dalších oblastí, ta kritika tady zase nebyla nějaká nadměrná. Myslím si, že tedy ty ostatní oblasti byly v pořádku. Spravodaj hovořil také o oblasti lidských zdrojů. Tady bych v první řadě chtěla říci, že je třeba se zamyslet nad vylepšováním efektivity ještě předtím, než začneme nabírat nové zaměstnance. Myslím si, že to by bylo takové rozumnější a smysluplnější, zejména v takové prvopočáteční fázi, když bychom mohli eh, spíše přidělovat eh, nové úkoly stálým zaměstnancům, než eh, nabírat nové. Ještě bych chtěla zdůraznit, že bychom měli zajistit to, aby tyto orgány měly dostupné rozpočtové prostředky, aby tedy mohly řádně fungovat. Obecně, a to si myslím, že nebude nějakým problémem, si myslím, že se nám podaří dosáhnout kompromisu, co se týče pozměňovacích návrhů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a za liberály paní Hansen. Øh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi Presedovi za jeho prezentaci o tom, jaká je situace s těmi třemi dozorčími orgány. To, co řekl, s tím se mohu stotožnit a myslím, že zmínil všechny důležité body té své zprávě. Co se týká pozměňovacích návrhů, tak si myslím, že se spíš jedná o otázky formulace nebo další upřesnění. Základní poselství je to, co je v bodu 7 a to, co zmiňuje i jinde, a sice financování dozorčích orgánů. Jde to jak z rozpočtu Evropské unie, tak i od členských států to je v podstatě nejhloupější způsob, jak to zařídit. Dobrá, na jednu stranu je to problém, co se týká nezávislosti zorčích orgánů a proto my ve výboru pracujeme na tom, Říkáme, buď se to celé bude financovat z rozpočtu Evropské unie, a nebo zcela či částečně uh, příspěvky z daného sektoru. Tak je tomu v mnoha zemích, kde banky a jiné finanční instituce jsou těmi, kdo musí odvádět odvody k tomuto účelu, protože jednou se ten problém nezávislosti určitě objeví, co se týká těch národních orgánů. Jsou ale praktické problémy v mnoha zemích. V mnoha zemích jsou třeba problémy s platbami a jejich včasností a pak je navíc ještě problém, když se zaplatí víc, než kolik orgán může vydat, tak pak není možno to vrátit, uhradit zpět. A proto bylo rozhodnuto, že se příspěvek bude platit čtyřikrát do roka. To je neuvěřitelně byrokraticky náročné. Máte 28 různých finančních předpisů pro 28 zemí. To je opravdu holé šílenství. To je nutno opakovat stále zas a znova. Způsob práce je prostě nedobrý. Uh, a ve zprávě pana Gigolse se o tom také hovoří v souvislosti s evaluací. Výbor tedy bude vyžadovat, aby se v této oblasti našlo nějaké jiné řešení. Ve výboru pro rozpočet jsme se také věnovali rozpočtu pro rok 2014 a zasazovali jsme se proto, aby dozorčí orgány měly dostatečný rozpočet. Uh, i tam se snažíme hledět do budoucnosti, třeba agentura, která má vlastní příjmy a základní principy jsou důležité. Když dostáváte peníze od finančního sektoru, tak samozřejmě to všechno musí být transparentní a musíme zajistit, aby nad tím byla dostatečná kontrola, aby dozorčí orgány pracovaly efektivně, aby se nevydávalo víc peněz, než je nutné. To, co eh, ta práce, kterou odvedl pan Presedo, je velice dobrá práce, i ta jeho prezentace byla dobrá a suma sumárom ho mohu podpořit v tom, co řekl. Děkuji. Děkuji, paní Jensen, a nyní má slovo Hans Peter Martin. Eh, eh, Děkuji. Já jako dlouholetý člen kontrolního rozpočtového výboru mám několik připomínek k tomu absolutoriu těchto agentur. My jsme minulý rok zjistili, a to byla paní Langen, že pokud je o nákladovou strukturu těchto institucí, byly tam problémy, obrovské nájmy, které se platily a dokonce tam bylo období, kdy jsme polovinu těch eh, za, za, za polovinu těch peněz bychom byli bývali mohli pronajmout kanceláře v Londýně, takže eh, je, to je první otázka. Jak to vypadá v této oblasti? Druhá, pokud je o absolutorium evropských institucí, pokud vím, tak eh, tam se velmi často poptávaly interní překlady a účetní dvůr je, myslím, na prvním místě, takže to jsou velké náklady, které jsou věnovány těmto překladům. V Lucemburku je to až 341 euro za stranu. Já jsem to nechal porovnat s mezinárodními cenami na trhu, kde jsou také kvalitní překlady a tam se z pravidla počítá 100 euro za stranu, takže to je nepořádek, který máme i v jiných evropských institucích a já se teď ptám zpravodaje, pokud jde o stanovisko, Počítá se s tím, že i v oblasti těchto institucí, které kterým se máme věnovat, se poukáže na tento problém, protože tam jde skutečně o několik milionů euro, takže to je důležité. No- Děkuji doktorovi Martinovi a nyní má slovo paní Luling. Děkuji, pane předsedo. A děkuji samozřejmě nejdříve zpravodaji. A chci říci, že jsem poněkud skeptická, pokud jde o myšlenku, kterou máme v bodu 2. To znamená, že evropské úřady hrají zásadní roli při uh, hospodářském rozvoji. Já si myslím, že by bylo lepší říci, že tyto úřady nebo orgány přispívají ke stabilitě finančních trhů, což je zase nezbytné proto, abychom měli tvorbu nových pracovních míst a hospodářských růst, eh, hospodářský růst. Ale pokud jde o jejich roli organizovat Eh, hospodářský rozvoj a vytvářet pracovní místa, tady bychom to měli malinko specifikovat. Pokud jde o rozpočet. Bude to obtížné, ale budiš mohu souhlasit s tím, že řekneme, že by to financování mělo probíhat na evropské úrovni v rámci rozpočtu Unie nikoliv v rámci rozpočtu Evropské komise, pokud je o vlastní prostředky. Někdo tady zmínil Kikoldovu zprávu, tam jsme se tomu také věnovali. Já jsem sice stínová zpravodajka, ale přesto jsem ještě kompromisní návrh neviděla. Nicméně chci, abychom věnovali pozornost tomu, abychom byli konzistentní v Gigoldově zprávě, abychom v této zprávě neřekli něco zcela opačného, čili koherentnost. Vlastní prostředky, o těch se tu hovořilo, je to tedy otázka financování ze strany bank a těch, kterých se dohled týká, Tady se musíme vyhnout tomu, aby se práce zdvojovaly, to znamená v národním rámci máme příslušné financování. Ti, kteří podléhají dohledu, přispívají k financování toho dohledového orgánu, to ano, ale je třeba zabránit tomu, abychom měli dvojí financování a je třeba se tomu vyhnout také v tom, co máme teď v rámci, co budujeme v rámci měnové unie. Měli bychom zkontrolovat, zda prostředky, se kterými se počítá na personál, budou dostačující. Tam si myslím, je to důležité. A pokud je o prostředky, se kterými se počítá pro personál, tak i tady musíme být opatrní, nemůžeme říci, že Eh, to bude muset stačit. Je třeba, abychom měli možnost to navýšit, pokud bude potřeba, ale jak už bylo řečeno, tady budou předloženy příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji paní Luling a pokud nikdo další si nepřeje pohovořit, tak má znovu eh, slovo pan Sanchez Presedo. Děkuji, já bych chtěl poděkovat za všechny příspěvky, které tu zazněly. Já jsem si je velice pozorně vyslechl a myslím si, že byly všechny zajímavé a příslušné. Chtěl bych se vyjádřit k některým věcem. Co se týče definicí, tady je zřejmé, že EBA a EIOPA e to jsou orgány bankovnic, pro bankovnictví a zaměřuje se tedy zejména na tu bankovnickou oblast a na případy insolventnosti. Je důležité tedy, aby tyto orgány byly bezpečné, stabilní a prostřednictvím tedy jejich práce by se mělo přispět k tedy k ozdravení ekonomiky v rámci naší evropské strategie. Tímto způsobem by měli k tomuto přispět no, a aby splnili svůj úkol. Je nezbytné, aby byli podpořeny v tom, aby dobře vynakládali svoji práci. To je důležitý aspekt respekt. A tady, tady to je můj názor k tomu, e, k těm definicím. Jsou to takové standardní definice pro dohled. A pak je důležité tedy si uvědomit, jaké jsou priority Evropské unie v této etapě. Pak, eh, co ještě zvažujeme, je to plánování a vynakládání se zdroji. Tady asi všichni souhlasíme, že je třeba uplatňovat tedy kritéria správné zprávy, tedy aby bylo všechno transparentní, efektivní a pak tedy všechny ty návrhy, které půjdou tímto směrem, budou více než vítány. Ještě chci říci, že jsem se omezil tedy na ten rok 2012, to je tedy rok, který spadal pod moji eh, pravomoc, byly tu i ty, samozřejmě jiné e, roky, ke kterým se vyjadřoval účetní dvor, ale já jsem se omezil konkrétně tady na to všechno, co se týkalo roku 2012 a ne těch nevyřešených oblastí z předchozích let. E, byla tam určitá tedy ta nápravná opatření, něco už bylo napraveno, ne úplně všechno, ale ty nevyřešené oblasti z předchozích lety jsem nezapracoval. Ale samozřejmě, pokud i toto někdo bude chtít změnit, tak vůbec nejsem proti. A samozřejmě pak je důležité zajistit nezbytné financování, ale zase je důležité si uvědomit, že se zatím jedná pořád o takovou tu implantační dobu, že tyto orgány ještě nejsou úplně vyzrálé, to je třeba tady brát v potaz. A také je rozumné, aby veškeré ty zdroje a vynakládání zdrojů bylo také v souladu s příslušnými revizemi a také s tím, jak už se vyjadřoval i tento náš výbor eh, k těmto třem orgánům. Takže ještě jednou všem děkuji, očekávám předložené návrhy a doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody a že vše bude pano- eh, pracovat a fungovat v duchu eh, dobré spolupráce. Děkuji, ještě chci připomenout to lhůtu pro předkládání. 22. ledna um, zpracujeme to ve výboru 3. února, 9. února pak hlasování a e, závěrečné hlasování v plénu 18. března. A tímto tedy nyní můžeme přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. A tím je bod číslo 7, a to jsou dohody o spolupráci EU za účelem prosazování politiky hospodářské soutěže a jedná se o tedy další postupy v této oblasti. A zpravodajem v této eh, věci je pan George Kutas. Máte slovo. Thank you, thank you, Pablo. Since it's the first time, let me... Děkuji, děkuji, Pavlo. protože je to letos poprvé, tak dovolte, abych vám všem popřál šťastný nový rok a všechno dobré v něm. Co se týká toho dokumentu, chci poděkovat všem kolegům za jejich pozměňovací a vylepšovací návrhy, s nimiž přispěli. Přispělo to k vylepšení tohoto textu. Včera jsme měli zasedání s těmi zpravodajů. Myslím, že tady nemáme nějaké větší problémy a nebudou ani velké pozměňovací návrhy. Myslím, že to projde velkou většinou. Myslím, že Nejdůležitější věc, o které teď musíme hovořit, je harmonogram, protože času je málo a myslím, že je v našem zájmu, abychom tuto dohodu dovedli k úspěšnému konci. Uh, Normálně má zpráva naplánována na 1. února. Myslím, že do té doby a doufám, že do té doby švýcarská strana přijme, bude dodržovat dohodnutý harmonogram, ale eh, tak či tak můj návrh je, abychom ve výboru Ekon hlasovali v lednu, abychom byli připraveni uh, na plenárku potom kdykoliv, když bude prostor přijít s tímto obsahem. Rád bych věděl od kolegů, co si myslí o mých návrzích a rád bych se dověděl, co říkají těm pozměňovacím návrhům a samozřejmě, že jsem, bude-li to potřeba, přístupný i ke změnám. Děkuji. Děkuji panu Ktasovi a za EPP pan Jose, který to nahrazuje pan Markus eh, Ferber, stěnového zpravodaje. Markus Ferber. Děkuji, pane předsedo se Markus Ferber nemohl být dnes přítomen, takže mě požádal, abych promluvil za něj a dal mi také některé své poznámky. Takže chci poděkovat zpravodaji za dobrou práci i návrhy. Myslím si, že diskuze ukázaly, že tu nebudou žádné velké názorové rozdíly mezi frakcemi a tak, jak řekl zpravodaj, zcela jistě Eh, dosáhneme výsledku v dobré kvalitě, podporujeme tu smlouvu eh, o spolupráci mezi EU a Švýcarskem právě v oblasti prosazování politiky hospodářské soutěže bychom tam mohli dosáhnout eh, zlepšení mezi orgány EU a orgány Švýcarska. Současně to také připraví cestu pro další dohody podobného typu a Zásadně ten návrh podporujeme a podporujeme také pozměňovací návrhy zpravodaje. Jsou tam ovšem dvě věci, se kterými nemůžeme souhlasit. Tam jde o fiskální harmonizaci. Zdá se, že to není eh, v rámci mandátu. A pokud je o časový plán, to znamená postupovat rychle, abychom co možná nejdříve našli řešení, s tím souhlasíme, ano, Nicméně bychom si přáli, aby v rámci eh, celého procesu, pokud Švýcarsko požádá o zásadní změny této dohody a chceme, abychom se k tomu mohli ještě vrátit v parlamentu a to i cestou ústních pozměňovacích návrhů. Tolik tedy k práci zpravodaje a chtěli bychom, aby to bylo co nejrychleji. Děkuji. Děkuji a nyní za liberály, tu nevidím nikoho, takže chápu, že zřejmě nikdo nepohovoří. A za zelené je stínovým zpravodajem pan Lambert a toho tu nahrazuje pan Bese. Oui, je prends, je prends la parole. Euh, Děkuji. Uh, ujímám se slova jménem kolegy Lamberta, který se omlouvá za to, že dnes dopoledne nemůže být přítomen. A Dovolte mi, abych krátce řekl, že my jako frakce podporujeme postup zpravodaje, pokud je o pozměňovací návrhy, které jsme obdrželi. Mm, souhlasíme a tak souhlasíme také s většinou těch, které jsme dostali od stínových zpravodajů. Máme jednu výhradu, pokud jde o politickou prioritu. Je nám líto, že otázky nelojální konkurence právě v oblasti daňové tu nezaznívá. Eh, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, pokud jde o určité daňové úpravy v Nizozemí, Irsku a Lucembursku, ukazují, že jsou tu problémy. A i když víme, že takováto neférová hospodářská soutěž se netýká celé Evropské unie, je to problém. Je nám líto a chtěli bychom to tu vyjádřit, je nám líto, že to ve zprávě není. Nicméně to nesnižuje podporu našeho návrhu zpravodaje. Děkuji a nyní za EKR. Zřejmě nikdo nepohovoří a za zelené tu také nevidím pana Kluteho, takže pokud nikdo další nechce nic říci a komise je připravená, tak předávám slovo komisi. No. Pues nada, ento... Dobrá, takže ani za komisi s nikoho nevyslechneme. A ještě musím zpět vrátit slovo panu zpravodaj. Omlouvám se, pane Kutasi, máte slovo. Děkuji, Pablo, jenom abych reagoval na to, co zaznělo. Musím říct, že podporuji to, co se týká fiskálních otázek. A problémem není ale ta situace jako taková. Já se domnívám, že se můžeme pokusit se na to podívat třeba i v jiných dokumentech, ale tady se jedná o hospodářskou soutěž. Rád bych, abychom se toho drželi. Ale rozhodně, jak už jsem řekl, nejsem proti pozměňovacím návrhům kolegy Lamberce. Děkuji. Děkuji panu Kutasovi. Ještě paní Luling? Ještě paní Luling, ano. Pane předsedo, přece jenom musíme přestat s tím, eh, že napadáme členské státy na základě jejich eh, daňových systémů. Je to otázka subsidiarity. Ne, opravdu. Pomalu toho mám dost. Eh, ten, kdo se usadí v Lucembursku, ví, že to není daňový ráj. My jsme vždy pro zdravou a loajální hospodářskou soutěž. Byli jsme, jsme a e, musím říct, že tady opravdu jde o politiku hospodářské soutěže a tady bychom neměli otevírat témata, která sem nepatří a která také nejsou v naší kompetenci. Protože otázka hospodářské soutěže je celkem jasná. Já si myslím, pokud je o výbor pro ženy, tam bychom možná eh, zahrnuli jiná témata jako potraty či podobně, ale sem ne. Už. Děkuji za příspěvek i paní Lulingové a všem ostatním a ještě chci sdělit, že hlasování ve výboru OKEN Ekon proběhne 20. ledna a hlasování v plénu bude na druhém plenárním zasedání v únoru. Dalším bodem pořadu jednání je bod číslo 8 Evropské fondy dlouhodobých investic. Tento bod byl odložen. A nyní bychom tedy eh, se měli věnovat bodu číslo 9 a tím je projednání eh, pozměňovacích návrhů ohledně dlouhodobého financování evropské ekonomiky. Tady, jak mi říká sekretariát, pan zpravodaj by měl brzy dorazit, to znamená na chviličku přerušíme, než se k nám dostaví pan Wolf Klinz. Eh, retomamos la reunión. Takže se znovu vracíme k zasedání, k našemu pořadu jednání a měli bychom se věnovat tedy projednání pozměňovacích návrhů na téma dlouhodobé financování evropské ekonomiky a pan zpravodaj Klinc má slovo. Kolege. Děkuji kolego za udělené slovo. Vidím, že jsou tu jenom někteří stínoví zpravodajové, někteří ještě ne. A já jsem také sebou musel dneska hodit s ohledem na program, abych to stihl. Celkově eh, došlo více než 150 pozměňovacích návrhů, ale musím říci, že když jsem je pročetl, tak jsem zjistil, že více méně vidíme věci stejně. Takže z toho titulu jdu do diskuze jako optimista, diskuze se stínovými zpravodaji i ostatními kolegy a věřím, že příští týden už budeme schopni stínovým zpravodajům předložit kompromisní návrhy, které by se mohly stát základem pro další práci. Všichni se shodli v tom, že dlouhodobé financování je zásadním bodem hospodářské politiky EU a jejich členských států. Dlouhodobé financování je základem pro realizaci důležitých záměrů, zejména v oblasti infrastruktury, výzkumu a vývoje, a e, to je zase základní předpoklad pro konkurenceschopnost, pro zachování konkurenceschopnosti a zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie. Takže z toho titulu je toto téma ve středu, nebo musí být ve středu pozornosti v příštích letech. My v Evropě jsme zvyklí na to, že financování různého druhu i dlouhodobé financování investic jde přes bankovní sektor. Na rozdíl od USA, eh, u nás je ten podíl stále ještě vysoký, asi 70 Ovšem vzhledem ke krizi, globální finanční krizi a z toho vyplývajícími výzvami eh, vůči bankám a také na základě regulačních opatření ohledně eh, přidělování úvěrů ze strany bank, které jsou obtížnější, protože se vyžaduje vlastní kapitál, a také situace zadluženosti, eh, dluhová situace v různých členských státech, ukazuje, že klasické financování ze strany bank nebude do budoucna stačit. Musíme hledat nové cesty, musíme najít nové cesty, abychom zajistili, že tyto dlouhodobé prostředky budou k dispozici. Pouze dlouhodobé financování zásadních nebo základních projektů umožní aby Evropa se dostala zase na cestu rozumného růstu a tvorby pracovních míst. Konstatujeme, že v Evropě celkově existuje relativně nízká ochota jít do rizika a proto celý sektor uh, toho financování rizikového není zdaleka tak vyhraněný jako v jiných regionech, zejména v Severní Americe. A tady se budeme muset věnovat v příštích letech tomu, aby i u nás ochota jít do tohoto rizikového financování vzrostla. Možná po tomto obecném úvodu ještě pár bodů k pozměňovacím návrhům, které došly ze strany kolegů podstatě všichni, kteří podali pozměňovací návrhy, se zmiňují o tématu malých a středních podniků. A ukazuje se jasně, že všichni uvažovali o tom a zamýšleli se nad tím, jak to udělat, aby malé a střední podniky měly jednodušší a méně byrokratický přístup k finančním prostředkům, které potřebují proto, aby zrealizovali své projekty a aby využili své růstové šance. Myslím si, že je to docela dobrá připomínka kolegů a pokusíme se v kompromisních návrzích tento aspekt zohlednit. Další bod je listinná podoba. To je téma, které v Evropě v tuto chvíli stále ještě má určité stigma, protože ta, eh, to zaknihování a eh, to má velmi důležitou roli a v tuto chvíli my se na to díváme poněkud kriticky vzhledem k tomu, co se stalo ve Spojených státech, ale neměli bychom vylévat eh, s vaničkou i dítě. Ty chyby se staly a pokud jde o aktiva, která se stala základem pro hodnocení, ta byla taky chybná. Nicméně z toho nesmíme dedukovat, že eh, to, eh, ta listinná podoba by byla provždy odsouzena k zániku. Je třeba, abychom se na to eh, dívali tak, jak už se na to parlament díval, to znamená, že e, tento postup nesmí jít přes mnoho e, členů nebo mnoho stupňů. To byl ten věčný problém. To je třeba odstranit a kolegové se tady shodli na tom a my jsme vyzvali komisi, aby vypracovala definici, pokud jde o kvalitativní e, listinné podoby a komise společně s Evropskou centrální bankou a výborem pro finanční stabilitu, eh, to je společně společný orgán, by mohli se dohodnout na takovéto definici. Poslední bod, o kterém se chci zmínit, je daňová věc. Daně. Daně jsou v kompetenci národních států, to víme. A to se také hned tak nezmění a možná, že to ani měnit nechceme za každou cenu. Ale jasné je, že pokud je o rámcové daňové podmínky, tak ty jsou rozhodující, zejména pokud je o ochotu institucionálních a soukromých investorů poskytnout dlouhodobé finanční prostředky. Uvedu příklad eh, německé pojišťovny Allianz, která se rozhodla, že v Norsku zafinancuje velkou infrastrukturní investici. To také udělala za předpokladu určité daňového přístupu k této investici. A dva roky poté, co to zainvestovali, tak se v zásadě změnil ten daňový přístup a základ pro nejdříve pozitivní rozhodnutí odpadl. To znamená, že tady ten daňový postup, kdyby o tom byli bývali věděli už dva roky předtím, tak by jako pojišťovna do té investice vůbec nešli. Takže potřebujeme spolehlivé daňové rámcové podmínky, které budou transparentní o jejich platnosti po delší dobu je, se musí mít investor možnost přesvědčit. Hovoříme o dlouhodobých investicích. A tady je rozhodující, zcela rozhodující, aby při dlouhodobých investicích se po krátké době neměnily rámcové podmínky. Takže je důležité zajistit, aby nedošlo ke dvojímu zdanění, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění v té i druhé zemi. A rovněž nesmí být možné, aby docházelo k dvojímu nedanění. To znamená, že máme zájem o to, aby členské státy mohly vybírat daně, které jim přísluší, aby na základě šikovných manipulací nebo tzv. daňové optimalizace došlo k tomu, že žádný ze států nevybere své daně. Tolik tedy na úvod a teď se těším na ústní připomínky a poznámky ze strany kolegů. Dohodli jsme se, že příští týden ve Štrasburku už se sejdeme se stínovými zpravodaji a doufám, že pokročíme značný kurz dál tak, abychom mohli připravit eh, podklady pro definitivní verzi zprávy. Děkuji panu zpravodaji a za EPP je zpravodajem pan Alfredo Calone, ale není to takže zastupuje, zastupuje pan Gozes. Děkuji, pane předsedo. Já tu budu nezastupovat. několik kolegů. Pan Palone mi řekl, že na poslední chvíli se bohužel nemůže zúčastnit, velice se omlouvá a požádal mě, abych vám sdělil dvě takové hlavní věci. V první řadě poděkování za výtečnou práci. Bylo mu potěšením spolupracovat s panem Klincem. A za druhé to, že víceméně souhlasí s tou hlavní linií těch pozměňovacích návrhů, to znamená, že se zúčastní zasedání stínových zpravodajů, jak o tom hovořil pan Wolf Děkuji a nyní za SND pan Janěk, ale myslím, eh, že pohovoří pan Kutas. Děkuji, já Liam zastupuji, takže bych také rád představil jeho postoj k těmto pozměvacím návrhům. Takže v první řadě kolega také chce poblahopřát panu zpravodaji za návrh zprávy, která představuje dobrý základ ale je třeba to ještě dále propracovat. Kolega předložil několik návrhů, které by lépe vzali v potaz ten pojem dlouhodobého investora a podporu dlouhodobého veřejného financování ve správě. To si zahrnuje zajistit určitou úroveň fiskální a soudní prediktibility tak aby tedy i investoři mohli přispívat k dlouhodobému financování evropské ekonomiky. Dlouhodobé veřejné financování jak na té národní, regionální úrovni za přispění nejrůznějších institucí a bank. To je eh, významná eh, oblast, eh, která může přispět Dále e, to samozřejmě nepůjde bez pomoci komise a členských států, to je e, návrh 73 odstavec 13 a dále zapojení eh, malých a středních podniků a nezbytné financování, to je třeba také brát v potaz v této zprávě. Klíčovým bodem tady je usnadnit přístup na kapitálový trh, eh, návrh 99 odstavec 18. Tady se hovoří o tom, že EIB by měla být speciální položku pro malé a střední podmínky, kde by se tedy zpracovávaly střednědobé dlouhodobé podmínky. Pak tedy eh, ještě rozvoj eh, těch eh, sekuritizace těch dlouhodobých produktů. Sekuritizace to je jeden z důležitých prvků, které vyvstaly v stávající krizi a je třeba se zabývat i tímto. Dále je třeba také zajistit to, aby se nezneužilo nějak této zprávy, aby to nevedlo k nějaké masové sekuritizaci tady v Evropě. Tento text v článku 13 by mohl být textem pro takové kompromisní znění, kde by Evropský parlament vlastně povzbudil to regulační úsilí o zajištění vysokou kvalitu sekuritizace aktiv v tak komplexní oblasti. A také je důležité zajistit vysokou úroveň transparentnosti. Tady Evropský parlament je pro vytvoření Evropské, eh, eh, Evropské hodnotící eh, úvěrové instituce, která by na toto dohlížela. Pak ještě návrh 131 k odstavci 26, tady je podpora tedy těch základních principů dohledu a kontroly účtu co se týče tedy dohledu nad investory, aby se e, zabránilo nadbytečné volatilitě v Evropě. Na závěr tedy kolega e, doufá, že toto povede k dosažení kompromisu na společném zasedání stínových zpravodajů a tedy myslí si, že i toto přispěje k takové pozitivní cestě v této oblasti v Evropě. Děkuji panu Kutasovi a nyní za zelené pan Beset má slovo jakožto náhradník pana Aikauta. Si, monsieur le président, je, je, je prends la parole au nom de mon collègue. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady za pana zpravodaje z Nizozemska, kterému se nepodařilo přijet, ale určitě bude přítomen ve Štrasburku na plánovaném zasedání. Pozměňovací návrhy, které kolega podal jménem naší frakce, by měly tuhle skvělou zprávu doplnit. Zprávu kolegů Klince a Brajta. Chceme se zaměřit hlavně na tři oblasti, které teď krátce vysvětlím. Za prvé by se to mělo týkat i otázky klimatu, životního prostředí a jeho ochrany. To je oblast pro dlouhodobé investice a mělo by tady být jasno, že tohle je prioritní cíl. Především návrhy 129 a 49 se toho týkají tak aby riziková analýza mikro- a makroekonomické povahy ve finanční oblasti která se týká i rizika nadměrných investic do oblasti CO2, tedy zařízení náročných na CO2, budou mít vliv na změnu klimatu Možná by se mohlo brzo zdát, že to je třeba zastaralá otázka. Pak se jedná o usnadnění rámcových podmínek pro dlouhodobé investice, které mají pozitivní externí vliv, třeba evropské služby v obecném zájmu. Naše frakce by ráda přispěla k tomu, abychom měli dlouhodobě hodnocenou dlouhodobě hodnocené investice, tak aby bylo vidět, jaká je aktuální netohodnota investic podporovaných z veřejných zdrojů, aby se to týkalo i evropských dluhopisů. A třetí oblast. Stínový zpravodaj by panu zpravodaji a ostatním stínovým zpravodajům rád řekl, že pozměňovací návrh 93 byl podán proto, aby bylo dosaženo vyváženého kompromisu mezi zvažováním různých stanovisek k roli listinné podoby v rámci dlouhodobých investic. A změňovací návrh 87 zdůrazňuje pozitivní roli, kterou mají různé inovativní nástroje, jako je třeba crowdfunding, a to jsou nástroje, kterých by bylo třeba v budoucnosti využívat. Děkuji. A nyní za EKR se zřejmě přihlásí pan Kamal, prosím. It seems today that only uh, Mr. Klins is speaking for himself. Um... Já hovořím sám za sebe. V každé jiné skupině hovořil někdo za někoho. Já jsem tady tedy osobně doufám, že nejste zklamáni, že mě nikdo nenahrazuje. Každý ví, že moje případná náhrada by byla skvělá, ale pokusím se to vzít stručně. Chci poděkovat panu zpravodaji za jeho zprávu. Spolu s ostatními členy eh, sdílím obavy o tom, jaký to bude mít dopad na reálnou ekonomiku a dlouhodobé financování. Tady je eh, možnost hovořit o určitých nezamýšlených dopadech legislativy. Možná se to týká i daňové otázky. A to, co řekl kolega Klinc, to skutečně může být odrazující. Daně mohou odrazovat a nebo naopak podporovat investice. Příklad je třeba FTT Uvidíme, jak to bude. Někdy se prostě ty náklady převedou investorům. Kolega Klinc hovořil i o dvojím zdanění. Uvidíme, jak to bude s novou legislativou. Nevíme, zda je to nejefektivnější cesta, jak zajistit dlouhodobé investice. Také se hovořilo o pozměňovacích návrzích souvisejících s veřejnými investicemi. Měli bychom mít jasno v tom, že když hovoříme o veřejných investicích, tak jsou to v podstatě státní investice, investice daňových prostředků. Samozřejmě, že je třeba investovat do infrastruktury, zdraví, energetiky, ale buďme upřímní, mnoho států ty peníze prostě nemá. Takže je hezké o tom hovořit, ale je třeba se zeptat, odkud se ty peníze vezmou proto bychom měli podporovat, co to půjde soukromé investory. A samozřejmě bychom měli mít na paměti public-private partnerships, když to má určité problémy, tak přece jenom je to věc, která nám může pomoct. Musíme podporovat malé a střední podniky, měli bychom dosáhnout pokroku. Víme v tomto výboru i v ostatních výborech, že je konsenzus o tom, že se malé a střední podniky musí podporovat. Uh, Odstavec 25 tam by měl být údajně vymazán. Otázka je, jak je to s infrastrukturními investicemi. Nevíme, zda je to priorita. Nevíme, jak je to eh, s názorem parlamentu ve vztahu k tomuto odstavci. Víme, že je tady spoustu obav spojených s vlastními modely bank a rizikových investic. Tohle je ale oblast, na kterou bychom se měli zaměřit. Umím si představit, že naše skupina nepodporuje daňovou harmonizaci. Měli bychom podporovat dlouhodobé investice. Je třeba a žádám pana, prosím pana Klince jako kompromisní návrh. Rádi bychom viděli zjednodušení a větší jasnost, co se týká procesu bankrotu, ale a harmonizace bankrotních pravidel není nutná. Myslíme si, že bychom měli agregovat malé investice, měli bychom standardizovat data na infrastrukturní projekty a jako ostatní rádi bychom využili potenciálu crowdfundingu. A Vicky byla potěšena, že to zmínili i ostatní. Rádi bychom viděli jednotný přístup k sekuritizaci na vysoké úrovni. Teď je to přece jenom něco jiného, je to vlastně finanční eufemismus. Říká, používá se to v náhradě jiného významu. Jde v podstatě o to, aby se to vrátilo mezi rozumné nástroje, tak aby ratingové agentury to používali. Musíme být v této oblasti velice opatrní jedno ponaučení z krize z mnoha, jedno ponaučení z mnoha je, že jsme vlastně nepochopili přesně problémy sekuritizace. Celá finanční krize vedla k tomu, že lidé mnoha věcem nerozuměli. Někdy to trvá půl roku, než se dostanete k jednotlivým podstatám nástrojů. Takže co se týká sekuritizace, může to být, může to být rozumný nástroj, užitečný nástroj pro dlouhodobé investice. Děkuji vám. Kamal, Děkuji panu Kamalovi. Ještě za zelené je panem zpravodajem pan Handel, tento není. Pardon, omlouvá se pan předseda zpravodajem za GUE. Tento není, nikdo ho to nezastupuje, takže předávám slovo paní Lulingové. Já, vielen Dank, Eh, Děkuji. Já chci poděkovat eh, zpravodaji a v podstatě jsem jediná, kromě dvou kolegů, kteří tu hovoří, hovořili, já hovořím svým jménem, jsem přítomna. Takže budu hovořit svou lucemburskou Němčinou. Eh, je mi líto, že tu kolegové nejsou. E, myslím si, že do budoucna by bylo důležité, aby ti, kteří mají delegované ty funkce, věděli, že jejich práce je tady, zejména. A to i ve čtvrtek. Občané mají pětidenní týden, my máme čtyřidenní týden, takže eh, pracovat eh, je důležité a omlou, skutečně je mi líto, že zjišťuji, že to tak je a nepřispívá to k dobrému jménu parlamentu. Dovolte mi, abych se vyjádřila k problému daní. Wolf Klintz tu nebyl, bohužel, když jsme hovořili už o předchozí zprávy o daních. Budu se muset opakovat. Myslím si, že skutečně je nejvyšší čas, abychom přestali s tím, že moje země bude představovaná jako daňový ráj, protože způsob, jakým země vybírají daně, je stále ještě v jejich kompetenci A my jako Lucembursko nejsme federální stát. Kdybychom byli, bohužel nejsme. Někdo to chce, někdo to nechce, tedy Unie, kdyby byla federální stát, tak bychom mohli přijmout tyto pozměňovací návrhy, které tu jsou. Zatím to tak není a proto si členské státy mohou upravovat eh, svůj daňový systém. My v Lucembursku jsme možná daňovým rájem, pokud jde o DPH, ve prospěch spotřebitelů a ve prospěch těch, kteří vydělávají méně. Protože nejlepší sociální politika je nízká DPH. V Lucembursku Eh, je daleko důležitější eh, rozhodnout, kolik bude na potravinách DPH, jestli 3, 6 nebo 13 procent, nebo jestli musí někdo v Dánsku zaplatit za Jaguára 25 DPH. Je to otázka přímých a nepřímých daní, ale z hlediska DPH bychom mohli říci, nebo byste mohli říci, že jsme daňovým rájem. A já trvám na tom, že to takto také má zůstat. To jsem chtěla říct jenom na okraj. A samozřejmě souhlasím s tím, co řekli naši stínoví zpravodajové a souhlasím s tím zcela, co řekl zpravodaj. To znamená, že potřebujeme spolehlivé daňové rámcové podmínky a transparentnost pro investice, potřebujeme kontinuitu, Zcela souhlasím také to, že musíme zabránit dvojitému zdanění i dvojitému nezdvoj, nezdanění. To je důležité nejen tady, pokud mi dovolíte takový malý exkurs. Dvojí eh, nezdanění v těch zemích, kde je informační výměna, eh, zejména u daně z úroků, protože já na mě se obrátili lidé a řekli, je to pěkné, já bydlím v Anglii, ale mám taky něco v Německu a já už neplatím daně nikde, protože v podstatě ty miliony informací, které se vyměňují, ty úřady nestačí zpracovat, ale tam v těch zemích, eh, kde je ještě zdrojová daň, tam se ta daň zaplatí. Tam prostě každý tu daň zaplatí, protože tam je jasno. Zatímco při vyměňování informací se to nezdaří vždy. Takže plně souhlasím s tím, co řekl Wolf Klinz. To znamená zabránit eh, dvojímu nezdanění i dvojímu zdanění u tohoto textu. Tolik jsem chtěla říct a omlouvám se, Wolfe, za svoji špatnou Němčinu, ale chtěla jsem reagovat v tvém jazyce. Plně s tebou souhlasím, jde o to, abychom zůstali rozumní a ty rozumné pozměňovací návrhy, které přijdou, jsou odsouhlasili. Děkuji paní Luling a je výtečné, že jste se mohla vyjádřit v Němčině. I já bych se chtěl konkrétně k této záležitosti vyjádřit, protože jsem také předložil návrhy. Myslím si, že v mnoha případech jsme to velice zdůrazňovali v těch posledních měsících zde ve výboru význam, jakou má hospodářská soutěž a také tedy nezbytnost růstu. Takže je důležité uznat, že fragmentace finančních trhů to rozhodně bez pochyby, o tom nikdo nepochybuje, postihuje náklady na financování malých a středních podniků. A následkem tedy pak je to, že malé a střední podniky se nemohou financovat, protože eh, eh, ne podle toho, jaká je hospodářská situace, ale podle toho, na jakém místě se nacházejí to je špatné pro vnitřní trh, e, že tedy tady v eurozóně malé a střední podniky nemají stejné nebo podobné podmínky, tedy podobné podmínky. Nemohou mít asi vždy úplně stejné podmínky pro financování, vždy tam budou asi nějaké rozdíly, ale je důležité brát v potaz ty stávající velké rozdíly. Bez pochyby tedy toto eh, zpomaluje tu obnovu, hospodářskou obnovu některých zemích, i těch zemích, které se velice vynesnažily o fiskální konsolidaci, provedly nezbytné reformy a nemohou tedy navýšit ty výsledky svého úsilí, je jim v tom zabraňováno. Takže je třeba tuto skutečnost uznat. A myslím si, že je také důležité zdůraznit, že jak národní banky nebo ty uh, vícestrané rozvojové banky si uvědomují, že tady mohou hrát určitou roli i v té oblasti financování malých a středních podniků. Také bych chtěl zdůraznit a ocenit tedy práci pana zpravodaje, pana Klince, velice mu děkuji. A také to, že zejména tedy eh, se eh, zaobýval i tím tématem malých a středních podniků, protože my doufáme, že oni budou těmi hlavními aktéry ekonomického oživení. A já bych tímto tedy nyní předal panu zpravodaji slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nemám, co bych dodal. Děkuji všem kolegům za jejich poznámky a komentáře. Jak už jsem řekl úvodem, v souvislosti s touto zprávou nevidím nějaké fundamentální rozpory. Mm, jsem tedy optimista při výhledu do příštího týdne, kdy se sejdeme ve Štrasburku a doufám, že pak už na bázi kompromisních návrhů dojdeme k nějakému výsledku. Děkuji. E, muchas gracias. Děkuji panu zpravodaji a chtěl bych ještě připomenout, že hlasování ve výboru Ekon proběhne 22. února a zpráva bude odhlasována na druhém plenárním zasedání v únoru. Pardon, hlasování ve výboru 22. ledna. Takže eh, bod 10 je bod různé, zde nic nemáme a v 11 hodin nás čeká společné zasedání s výborem LIBE, to znamená učiníme krátkou 15-minutovou přestávku.